milí kolegové, kolegyně, a že oceníte to úžasnou službu pro Velkou Británii. Děkuji. Mulțumim. Mulțumim. Děkuji vám, pane kolego. Ano, máte pravdu. Dobře, výborně a my to dáme do zápisu. Čili nejprve zápis včerejška. Máme zde texty, jsou proti tomu nějaké námitky, zdá se, že proti tomuto textu nejsou žádné připomínky a tím se dostáváme dále. Je zde sdělení, které jsem získal ze strany